Kolegové, usaďte se, prosím. Já jsem Linda McEwen a předsedám výboru pro rozvoj. Chtěla bych přivítat všechny kolegy z výboru Libé, zejména pak eh, spolupředsedkyni paní King Gall, která je první místo předsedkyní výboru Libe. Eh, máme tady eh, velmi důležitou věc k projednání. Slyšíme o tom v médiích každý den. Eh, tragédie ve středozemním moři, lidé unikající před válkou a chudobou, čili migrace. Klíčový problém migrace. A je to tedy problém důležitý pro mnoho z nás a pro mnoho našich voličů. My se nyní budeme zabývat takovým průřezem externí a interní politiky EU, rozvojová pomoc, humanitární pomoc, eh, svoboda, bezpečnost, spravedlnost. Rozvoj a migrace. zde se vlastně protínají kompetence EU a členských zemí, nebo je to kompetence sdílená mezi Unii a členskými zeměmi. Samozřejmě ke klíčovým základním principům rozvoje politiky je nutná konzistence, koherence. Politika by měla být jasná, měla by fungovat, eh, zejména ve prospěch těch, kteří čelí konfliktům, extrémní chudobě v rozvojových zemích, čili politika, eh, a která zároveň bude eh, přijatelná u nás. A to je velmi obtížné. A proto o tom dnes budeme jednat. A já doufám, že řečníci nám nejenom popíšou problémy, ale možná navrhnou nějaká řešení. My víme, že debata je to komplikovaná. Třeba u nás eh, lidé říkají, že by nechtěli, aby jejich země byla eh, příliš přitažlivá. Eh, na druhé straně tady máme samozřejmě nezbytnou debatu o emigraci a předpokládáme, že se e, dostaneme k řešení problému. Našimi řečníky dnes budou tady mé, po mé pravici pan Eugenio Ambrosi, regionální ředitel EU e, pro interní organizace migrace, paní Aspasia Papadulu z Evropské e, rady pro uprchlíky a exil zde vlevo a potom Eh, pan velvyslanec Africké unie Azem AKP, eh, také pan Brandel zde v levici a zcela vpravo pan Conny Reut, Reuter, generální témník mezinárodní, eh, tedy nevládní organizace Solidar. Já se velice těším na vaše prezentace. Je zde také hojné zastoupení ze strany poslanců a doufáme, že nám to pomůže k vyjasnění naší politiky. Takže máte slovo eh, paní Gál. Ano, děkuji. Já myslím, že eh, my tady členové výboru LIBE eh, můžeme říci, že tato iniciativa spolu organizovat tuto debatu je velmi vítaná. Zcela jistě existují souvislosti Eh, mezi našimi agendami, za které jsme v jednotlivých výborech odpovědní. A samozřejmě my budeme spolupracovat nebo spolupracujeme na eh, zprávě o situaci v středozemí a eh, tato výměna názorů bude určitě velmi přínosná. Pokud bych se měla vyjádřit v debatě tady k našim řečníkům, tak my si nejdříve vyslechne pana Eugene Ambrosio, který je regionálním ředitelem eh, pro migraci a regionální spolupráci. Eh, takže já bych poprosil, abyste dodržovali čas, pane Ambrosia. Děkuji vám, děkuji za pozvání, přeji vám dobré ráno. Rád bych tady podtrhl několik bodů, které považujeme v debatě o rozvoji a migraci za důležité. Máme samozřejmě málo času na tyto proslovy. Budeme se tedy soustředovat na otázky, které jsou pro nás prioritní. A já bych chtěl nejdříve rozpílit několik mýtů, které tady vnímáme Eh, že se znášejí v ovzduší, když hovoříme o naší problematice. Tak především eh, je to myšlenka, že pokud je řeč o migrační politice, existuje eh, co si jako přirozená transpozice otázky kontroly migrace do ostrahy hranic a vízových režimů. Ovšem, tady nejde jenom o to, kdo k nám přichází, ale také to musí být o tom, jak využít těch, kteří k nám přicházejí. Čili byl by tady žádoucí změna, byla by žádoucí e, změna přístupu, e, čili ne kontrola, ale způsob využití. To je třeba říct hned na začátek. Druhý mýtus, eh, my velice často hovoříme o rozvoji a migraci a domníváme se, že tím, že se zlepší situace v zemích původu a v zemích transitních, dojde eh, k omezení eh, migrace, možná mobility a možná k odrazení lidí od migrace. No, Eh, historie toto nepotvrzuje. A možná tento přístup ani není zcela správný. Otázka není o tom, jak eh, zastavit migraci či mobilitu, ale spíše jak to zvládat, jak to usměrňovat eh, způsobem, který bude přínosný. Také víme ze zkušenosti i z naší vlastní, že k migraci Eh, dochází nejenom směrem z méně rozvinutých zemí, eh, spíše naopak. Eh, v podstatě vývoj každé země má určitou historii, sleduje určitou křivku a když dosáhne určitého stádia, pak lidé možná mají větší chuť žít někde jinde. A my sami jsme toho příkladem. My všichni žijeme a pracujeme e, jinde, než kde jsme se narodili. Toto je prostě součást. Ano, my jsme součástí mobility v tomto světě, migrace v tomto světě a ne, přicházíme ze zemí méně rozvinutých, nebo e, že by, protože by u nás doma byl hlad. My prostě jsme mobilní. To je náš životní styl. Je to všem také otázka potřeb, nezbytností, nutností a myšlenek. Třetí mýtus k rozptýlení eh, je toto. Když hovoříme o migraci a rozvoji, eh, nehovoříme pouze o jižní části světa, nejenom o zemích původu a tranzitu, eh, ale také o využití migrace k tomu, aby mm, podpořila a zlepšila náš vlastní rozvoj. To je e, v podstatě obousměrná ulice. To mm, není e, nic, co by jedním škodilo, druhým pomáhalo. Je, migrace je prostě také součástí našeho vlastního rozvoje a jeho zlepšování migrace a rozvoj. Eh, to už bylo řečeno na začátku, že eh, je to velice eh, složitý styk dvou problematik. Ehm, to je něco jako když jsme si hráli takovou tu hru na papíře, kde se podle určitých pravidel spojovaly tečky na papíře čarami. A pak tedy, když jsme to spojili všecko, tak eh, nám vznikl určitý obrázek. No a teď my také spojíme určité tečky a sice eh, máme jich tady eh, mnoho, je to všechno složité a důležité je, abychom pochopili mm, tu mnohostrannost a složitost těchto vazeb. Eh, protože pochopení může vést k tomu, že budeme moci ovlivňovat rovnováhu a efektivnost našich politik. A tyto tečky se navzájem ovlivňují. Není to jenom eh, migrace ovlivňující rozvoj, ale také rozvoj ovlivňující migraci. Čili eh, pochopení této komplexnosti je velmi důležité. Další vazby jsou na trh práce, na politiku zaměstnanosti, e, pak je zde vliv směrem od obchodní politiky, od ekologické politiky a tak dále. To je jenom stručně několik bodů. Já bych tady mohl hovořit také o školství, zdravotnictví a tak dále. Momentálně se nacházíme v historickém okamžiku nastává čas na tzv. agendu post 2015 pro stanovování rozvojových cílů na příštích 15 let. Je vhodný okamžik k tomu, abychom se znovu zamysleli nad těmi souvislostmi a vazbami a jak jsme na to všechno reagovali dosud je to okamžik pro podpoření debaty a debaty o rozvoji a migraci. My samozřejmě uznáváme, že migrace eh, podporuje všechny ty tři pilíře, o kterých eh, hovoříme eh, na období po roce 2015, tedy ekonomický, sociální a ekologický pilíř. My tedy mm, se domníváme, že jsou zde určité konkrétní věci, na které je třeba myslet především. Protože eh, pokud eh, uspějeme v některých eh, elementech, budou, stane se to měřítkem pro elementy další. A takovým prvním elementem v naší politice je v rámec práv, v němž se eh, tedy tato politika odehrává. Hovoříme o lidských právech. Důležité je to eh, ze zcela jednoduchých důvodů, protože eh, jsou to právě rodiny migrantů, kteří nesou ty největší náklady, zejména sociální a lidské často žijí eh, v eh, těžkých podmínkách, eh, mají omezený přístup k základní infrastruktuře a společenským službám. Trpí diskriminací a nerovností. No a samozřejmě pracovat v prostředí plném nejistoty, nejistoty ve smyslu základních práv, Eh, tak to samozřejmě nepomáhá pozitivnímu příspěvku, který tito eh, migranti mohou přinést jak své zemi původu, tak té nové vlasti. Proto eh, chceme vytvořit rámec práv, v němž by se měla migrace odehrávat tak aby migranti skutečně mohli přispívat k rozvoji jak původní země, tak té nové země. Otázka lidských práv migrantů se dnes vztahuje, a možná více než dříve, k otázce tzv. humanitární migrace nebo vynucené migrace. Dnes existuje množství emigrantů, lidí bezdomova, lidí eh, v pohybu kvůli, eh, kvůli vojenským akcím, válce a tak dále. Je to v podobné míře jako eh, za druhé světové války. Je to zase po dlouhé době počet těchto lidí bezdomova a v pohybu dosahuje 50 milionů. Samozřejmě Eh, pak je tady otázka eh, nejenom humanitární reakce na to, ale eh, tento stav je bariérou rozvoje. Nejenom proto, že se ničí infrastruktura a to samozřejmě něco, něco podobného může způsobit také přírodní katastrofa, třeba Eh, třeba také zemětřesení, ale tady hlavně ztrácíme lidský kapitál v monetárních krizích. Je to problém eh, částečně neřešený. Když bychom si vzali jenom eh, ten, tu ztrátu lidského kapitálu, k níž nyní dochází v generaci mladých Syřanů, tak to to je prostě strašné. A to je jenom jeden, jeden, jeden příklad z mnoha. To znamená, že je třeba, abychom reakce na lidské a humanitární krize eh, zpřesnili, zlepšili. Eh, také je třeba to politicky propojit s dalšími aspekty, které nejsou přímo spojeny s humanitárními eh, reakcemi, čili to je otázka pracovního trhu, vzdělávání, zdravotnictví, rozvoje a tak dále. A tady potřebujeme daleko koherentnější přístup. reakce na takovéto situace. A eh, to se samozřejmě týká i dopadů migrace na životní prostředí a pak eh, politika životního prostředí má také zpětní, zpětně dopad na migraci. Eh, migrace by měla být více, eh, více vnímána jako e, faktor výdrže, e, rezilience e, v souvislosti s environmentálními krizemi. A pak samozřejmě migraci je možno využít jako posílení rezilience, tedy odolnosti jednotlivců a komunit. Je to důležité pro náš každodenní život, ať už se nacházíme kdekoliv, poněvadž eh, biodegradace a eh, životní prostředí, eh, jeho změny i negativní, to jsou prostě fakty života. Já se tady snažím vám předat myšlenku, že je to problematika velmi komplexní, ale také, že mezi Eh, rozvojem a migrací existuje dvoustranná interakce. Je to prostě komplexní fenomén a, a chceme-li, aby naše politika fungovala, musíme to brát v úvahu. No samozřejmě eh, hledáme řešení eh, na tuto problematiku. Já ho tedy nemám samozřejmě, ale snažíme se odpovídat alespoň na dílčí otázky. Konkrétně objevuje se v debatách, ve zprávách, a v komunikaci s lidmi z terénu, objevuje se to, že by, se mělo, by měla být kooperace mezi zemi původu a zemi cílovými. To mm, se jeví jako něco celkem jasného, eh, poněvadž eh, samozřejmě toto eh, je otázka mezinárodní spolupráce, nikoli záležitosti jednotlivých zemí. Navíc dnes už máme koncepci nejenom tedy pohybu z místa A na místo B, ale prostě mobility. Otázka tedy je, jak, jaký rámec dát spolupráce, spolupráci mezi zemi původu a zemi transitní. A zde se ukazuje, že ten rozvojový aspekt eh, se týká nejenom tedy rozvojových a transitních zemí, ale také eh, bohatých cílových zemí. My spolupracujeme eh, se cestou dárce příjemce, cestou plnohodnotného politického partnerství, jak jsme si řekli na minulé na výboru AFED. A to je ode mě všechno. Děkuji. Děkuji vám, pane Ambrozi. Předám slovo dalšímu řečníkovi, kterým je jeho excelence Jay Bremdeo, stálý zástupce Africké unie a zemí AKT eh, v Evropské unii. Myslím, že bude velice důležité vyslechnout si jeho názory z africké perspektivy a možná se může také zmínit o chartumském procesu, což je iniciativa týkající se migrační trasy v Africe a eh, Afrického rohu. Děkuji vám mnohokrát, eh, paní předsedkyně, a děkuji za to příležitost eh, k výměně názorů dnešního dopoledne. Migrace je opravdu narůstající obavou, zejména v Evropě a do určité míry také v Africe. Rád bych se také zmínil o několika obecných aspektech různých typů migrace, s nimiž se setkáváme, zejména v kontextu intraregionální a interregionální a mezinárodní migrace. Jak uvedl předřečník, je zapotřebí kontextualizovat migraci. V rámci eh, rozvoje pro rok 2015 a dále, který se nyní vyjednává, a také v rámci eh, afrického kontextu 2063, eh, také evropsko-afrického partnerství a také ohledně úlohy 11. EDF, tedy Fondu pro rozvoj, s tím, všechny tyto prvky přispívají eh, k rozvoji. Je tu také úloha pro soukromý sektor nebo pro eh, partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. To jsou všechno další aspekty, které třeba zohledně zvíme, že to jsou různé faktory, které mohou ovlivnit eh, migraci. A silně si uvědomujeme činnost nadnárodních eh, kriminálních organizací, eh, převaděčů, kteří takto působí každý den, takto využívají eh, situace a migranti jsou vystaveni těmto kriminálním sítím. Image imigrace bývá eh, negativní, protože se hovoří o negativních prvcích, o tisících, ale jsou to ale tisíce velice zranitelných osob, které se snaží přejít buď z Afriky nebo středního východu eh, přes Středozemní moře, aby se dostali do Evropy. To utváří veřejné mínění, mínění vašeho elektorátu. A stává se jakýmsi eh, faktorem obav a talitu Nepustíme je dovnitř. Toto jsou lidé, kteří se možná pokusí destabilizovat naše eh, velice bezpečné a pohodlné způsoby života. Toto se tedy sformovalo v mnoha členských státech do toho, jak eh, voliči jednali ve volbách do místní zprávy a nebo v celostátních parlamentních volbách. Eh, stále více v členských státech se setkáváme s tím, že migrace se stává jedním z klíčových témat a také prohlášení a programy politických stran se musí zabývat migrací proto, aby získali většinu hlasů ve volbách a aby buď tedy zůstali ve vládě, anebo aby se do ní dostali. Do určité míry jsme také byli svědky toho, že znepokojivý nárůst rasismu, xenofobie se u nás eh, objevuje, jak tomu budeme eh, čelit. Samozřejmě, že nelze zabránit tomu, aby lidé migrovali, protože migrace se odehrávala za různých okolností v minulosti a bude pokračovat nadále. Není možné zabránit lidem k tomu, aby se stěhovali. Hlavním prvkem je, jak řídit tento pohyb osob tak, aby ta situace byla přijatelná pro všechny protože eh, je zapotřebí, aby země původu eh, měla uspokojivé řešení, aby země tranzitu i cílová země měly takto uspokojivá eh, řešení. Je zapotřebí řídit se platnými normami. Lidská práva migrantů jsou velice závažnou otázkou. Také musíme respektovat. Tyto lidé jsou zranitelní Eh, kteří za velkého rizika pro sebe samé, pro své rodiny se rozhodli ze svého zoufalství hledat lepší život jinde. Nechtějí být zátěží pro sociální zabezpečení jakékoliv země. Prostě si přejí tam odjet a být platnými členy společnosti cílové země. Chtějí najít práci, eh, chtějí si vydělávat na živobytí a tak dále také vidíme, že dochází k určitému pokrytectví ohledně migrantů. Pokud v našich v našem hospodářství, v naší demografii a ekonomických a politických imperativech potřebujeme hledat určité kategorie eh, personálu nebo profesí, tak jsme velmi ochotni eh, se tomu věnovat ale ten typ lidí, který přitahujeme do našich zemí jako imigranty, má splňovat určité dovednosti, určitou e, formu vzdělání, tak aby e, zapadly do našeho schématu. Co se však týče e, lidí, kteří nemají takové vzdělání, co jsou níže kvalifikovaní, pracovní trh by byl schopen je absorbovat, ale tam jsme velice obezřetní o takovýchto osob. I výzový proces, který nastavujeme, téměř znemožňuje takovýmto osobám projít jako legální migranti. Také se na to musíme podívat z jejich pohledu a na to, jak se implementují politiky které by měly fungovat jako politiky, které jsou uspokojivé pro všechny. Nepochybně by to bylo prohloubením a posílením regionální eh, spolupráce, eh, tak abychom mohli eh, napomáhat nebo využívat takto té mobility pracovníků. Jako Evropská unie eh, má eh, integrované členství a snažila se prohloubit integraci. V souvislosti s tím jsme viděli, že i eh, mobilita pracovníků v rámci EU může působit potíže. O to více to platí pro osoby, které nepocházejí z tohoto regionu. To, co velice otevřeně potřebujeme, je nechat stranou retoriku a začít konat. Prodiskutovávali jsme tyto věci velice dlouho. Nemůžeme eh, jednat eh, ad hoc bez nějaké perspektivy. Politická vůle musí eh, se jasně projevit, potřebujeme jasné závazky, musíme eh, dodat hmatatelné prvky našim politickým rámcům, se kterými přicházíme, o kterých diskutujeme. Co se týče dialogu o mm, migrační eh, politice mezi Afrikou a EU, máme šest tematických oblastí, na které zapotřebí se zaměřovat. Je to ilegální přechod a převádění osob, legální imigranti, ehm, peníze poslané zpět do země původu, diaspora a mezinárodní ochrana. Máme také iniciativu ehm, mezi Evropskou unii a eh, africkým eh, rohem. A ta začala v Chartumu roce 2014. Také máme program pro migraci přijatý hlavami států v lednu 2015 na samitu, tedy před dvěma měsíci. Iniciativa mezi EU a Africkým rohem byla v zápětí po incidentu v Lampeduze eh, takto eh, eh, přijata a bylo žádáno po 18 měsících, aby byla konzultativní konference, následovala ministerská konference o převodu a e, obchodování e, s lidmi, kde tato myšlenka byla podpořena. Cílem této iniciativy mezi Evropou a Africkým rohem bylo posílit spolupráci mezi členskými státy a tímto regionem, e, aby společně mohli řešit obchodování s lidmi a nelegální převaděčství. Více než polovina migrantů z Afriky hledá slušné pracovní místo. Takovýto program by měl napomáhat svobodnému pohybu osob v rámci Afriky, což má potenciál snižování tlaku a následně také snižování počtu migrantů, kteří pravděpodobně by se připojili k těm nelegálním a nebezpečným migračním kanálům. Znamená to otevřít možnosti k hlubší regionální eh, integraci eh, proto, aby se posílil růst, udržitelný růst a rozvoj v Africe. V Kigali minulého týdne na kulatém stole se eh, představitelé shodli, že zde bude svobodný pohyb pracovníků v rámci východoafrického regionu. Eh, letošním roce, za pár měsíců doufám, se má odehrát eh, otevření volného prostoru obchodu ve východní Africe. To znamená, že pracovníci by se mohli přesouvat z jednoho e, místa e, či regionu Afriky do druhého. A to by přispělo k, rozví, k rozvoji v rámci, Evrops, e, v rámci afrického kontinentu a také by to snížilo počet osob, které by se rozhodly přejet Středozemní moře a usadit se v Evropě. Tento společný migrační eh, program byl prodiskutován v Bruselu a eh, hledali jsme přitom podporu u různých rozových partnerů pro jeho implementaci, včetně eh, parafricko evropského programu. Na závěr tedy v rámci partnerství o eh, migraci mezi EU a Afrikou potřebujeme eh, posílenou účast a prohloubenou účast eh, od členských států EU. V minulosti v dialogu o zaměstnávání migrantů. To byl takový monolog ze strany EU, protože jsme měli Eh, některé velké členské státy, které se účastnily, ale mm, neúčastnily se toho na druhé straně eh, členské státy z EU. Je také zaměřit se na, zapotřebí zaměřit se na vízové režimy mezi africkými zeměmi a Evropou, je zapotřebí eh, sdílet osvědčené praxe a informace a věnovat se nelegálnímu obchodu s lidmi a nelegálnímu převaděčství a také péči o Eh, imigranty, uprchlíky a eh, vnitřně přesídlené osoby. Takto bychom měli dosáhnout efektivní integrace eh, imigrantů a zvyšování rozvoje, posilování rozvoje politiky a vykořeňování chudoby a tím pádem plnili naše rozvojové programy. Paní předsedkyně, Ehm, jsou zde určité obavy ohledně určitých eh, projevů v médiích, že EU by mohla diskutovat o tom, jak outsourcovat eh, zpracovávání migrantů určitým zemím v Euromedu. Zda se toto zhmotní či nikoli v blízké budoucnosti, by byla věc, na kterou bychom museli eh, se zaměřit, ale bylo by to nebezpečné z perspektivy Afriky. A řídilo by se v podstatě tím, co, oč se pou, no, pokusila Austrálie s Papunovou Guineí. A mohlo by dojít tomu, že by na tom utrpěli imigranti. Děkuji, pane velvyslanče Bramdeo, za tyto zajímavé myšlenky. Dalším řečníkem bude paní Anastazia Papadopoulou, která bude hovořit o projektu Domajt, který byl nedávno dokončen Evropskou radou pro uprchlíky a exulanty. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji za pozvání na tuto zajímavou výměnu názorů. Evropská rada eh, pro uprchlíky a exulanty je síť nevládních organizací v celé Evropě, které mm, brání zájmy práva azylantů a uprchlíků. Já chci začít několika body, které jsou klíčové, když hovoříme o uprchlících v oblasti e, rozvoje a migrace. Za prvé, poprvé od druhé světové války počet migrantů na celém světě překročil 51 milionů, což je bezprecedentní číslo. Většina z nich není v Evropě, ani se nikdy nedostanou do Evropy a pravděpodobně ani nechtějí do Evropy. Druhá věc, e, ta doba, jakou uprchlíci stráví e, v exilu, je přibližně 20 let, což je um, vlastně dlouhá doba situace uh, uprchlíků, už to není, tam už vyrůstají nové generace, už je to, už to není otázka mm, krátkodobá, je to otázka dlouhodobá. Proč musíme podporovat třetí země, partnerské země při řešení problémů uprchlíků a IDP? Mm, Jednak proto, že všechny státy, ať jsou v EU nebo ne, mají stejné eh, povinnosti ochrany eh, podle mezinárodních eh, pravidel, pod, které vyplývají z podpisu smluv o základních práv a lidé měli mít ochranu kdekoliv jsou. Dále to odkaz solidarity. Není to uh, o tom, že Evropa ten problém přesouvá na ně, aby řešili problém uprchlíků, protože oni mají velké výzvy, potřebují tu podporu, ale abychom byli v této věci kredibilní, tak musíme také nabízet z evropské strany možnost uh, Um, co největšímu počtu lidí, aby sem přišli, především těm nejzranitelnějším, a aby toto partnerství mohlo být kredibilní. Jednak, protože vlastně vyhánění uh, lidí z domova je, není jenom o poskytování přístřeší potravy, ale jde o to, aby lidé měli slušný život a to i jinde než um, tam, kde vyrostly. My vítáme závěry Rady s eh, migrací a spolupráci z eh, prosince 2014, kde bylo řečeno, že eh, dopady krizí a konfliktů a výzvy pro hostitelské společnosti se musí řešit. Toto je důležitý krok vpřed. Toto je jasně řečeno v závěrech rady a také zdůrazňují potřebu implementovat rámec na mezinárodní ochranu. Společně s partnerskými nevládními organizacemi byl dokončen projekt, který spojuje externí a interní dimenzi migrace a azylu. Jsou tam nějaká doporučení, e, začlenění spolupráce e, v oblasti rozvoje a migrace. Především potřebujeme koherentní koordinovaný přístup. Není to o různých politikách, je to o holistickém koherentním rámci. O tom už eh, se mluvilo. Holistický přístup, to je takové um, populární slovo, ale asi je to klíč. Dále musíme posílit humanitární a rozvojovou pomoc. Uh, musíme implementovat agendu a musíme budovat partnerství, spolupracovat s vládami partnerských zemí, ale také s lokálními hostitelskými komunitami. Ta lokální dimenze je velmi důležitá, protože většina uprchlíků na světě nyní žije v městských oblastech také musíme vnímat uprchlíky jako ekonomické aktéry. Nejsou to pouze příjemci pomoci, oni také přispívají do lokální ekonomiky. Mm. Oni pracují, utrácejí peníze a mají příznivý efekt na lokální ekonomiku. Nemáme o tom příliš eh, mnoho dat, je třeba dělat další výzkum, abychom zjistili, eh, jak je možné toto podpořit. Dále musíme podporovat kapacitu partnerských zemí při řešení výzev, kterým čelí lokálně, tím, že vytvoříme více příležitostí pro lokální integraci a budeme podporovat, eh, aby uprchlíci spolehali sami na sebe. To vyžaduje cílenou intervenci i dlouhodobé plánování od začátku krize. E, to znamená, uprchlíci a vyhnanci musí být um, začleněni do nejrůznějších rozvojových programů, nejenom e, jako cílená podpora pro specifické potřeby. Co se týče cílených intervencí, především v novém rámci, v novém finančním rámci, Eh, eh, fond pro mm, migraci a azyl má externí dimenzi, která může podporovat projekty na ochranu uprchlíků a budování kapacity ve třetích zemích. Eh, glo- program pro globální výzvy v rámci GCI má specifickou, specificky zmiňuje uprchlíky horizontálně jako zranitelné skupiny, v různých oblastech, jako je sociální inkluze, ehm, ochrana dětí, ochrana žen s dále silenými prioritami pro mm, podporu nezávislosti, azylu a tak dále. Něco o regionálních eh, programech jako cílená intervence, protože již to bylo řečeno v strategických eh, pokynech, bylo to také, také to zmínil komisař Mafronpulis a bude to na, progr- na programu Evropské agendy pro migraci. Třeba to rozšířit, už existuje nový model, což je program pro regi- regionální ochranu na prostřední východ. Eh, ne- byl proveden přístup o implementaci regionálních programů od roku 2005 do dneška a byli jsme svědky toho, že to byl um, pom, ten, ten dopad byl různý. Velice, um, v některých případech to podpořilo um, ochranu lokálně a někde to bylo prostě jenom do, další financování pro UN, UNHCR na poskytování základních služeb. Proč důvod, proč to nedostálo tedy to, těch očekávání z toho sdělení pod, eh, z roku 2005 bylo jednak e, omezené financování, byly to velice malé projekty, dále příliš mnoho cílů e, v rámci jednoho malého projektu, což nešlo splnit. V důsledku tohoto nebylo dobře zacílené, nedostatečná koherence s jinými intervencemi v dané zemi, s Mm, s, s jinými programy EU, které dané zemi mohly, eh, měly řešit problémy uprchlíků a azylantů. A především nedostatečná angažovanost partnerské země, aby společně podporovali eh, potřeby uprchlíků a vyhnanců. Mm, proto je důležité, aby ochrana uprchlíků se stala součástí politického dialogu, jinak to nebude možné řešit nemám čas eh, ještě k tomu prodlouženému vyhnání vyhnanství. Eh, to je mm, to jsem chtěla říct, že lidé už vyrůstají v těch táborech, žijí tam 20 let. My to stále považujeme za humanitární otázku, ale tam již je potřeba eh, rozvojová pomoc. V těch, eh, musí se to stát součástí strategický, strategii politického rozvoje a hledat cesty, jak by se lidé mohli dostat dál, jak by eh, mohli získat přístup ke vzdělání, aby, mohli, aby získali nezávislost to například rámec pro mobilitu, to zmínil pan Venvyslanec, a ten ukazuje možnosti, jak eh, lidé mohou podporovat tedy mobilitu a eh, to, a vlastní nezávislost z dlouhodobého hlediska. Děkuji paní Papadopoulu. Nyní dám slovo poslednímu řečníkovi, panu Konimu Reutrovi, generálnímu eh, tajemníkovi Solidaru. Myslím, že bude zajímavé vyslechnout něco o práci eh, nevládní organizace Solidar. Děkuji za toto pozvání. Musím říci, že jsem příjemně překvapen, protože já jsem eh, šel pěšky z nádraží sem a je tady více lidí, než jsem potkal cestou z eh, metra Tron a Evropským parlament. Takže velice děkuji za eh, ten projevený zájem. Eh, jak říkají američtí politici, je to takzvaná win-win situace. Když mluvíme o migraci a rozvoji, tak můžete mít charitativní přístup, ale když mluvíte o migraci, obvykle není většinový názor na vaší straně. Takže proto máme mm, letos takovou příležitost. Nejenom, že proběhne debata v rámci Evropského roku rozvoje, ale také se bude hovořit o politické koherentnosti rozvoje. To je něco podobného jako ten slavný holistický přístup. Stále se o tom mluví, ale co to znamená? E, je to vlastně celek. Když mluvíme o migraci, jaké jsou faktory. My mluvíme o takzvaných faktorech push a pull, můžeme je identifikovat. Takzvané push faktory jsou eh, sociální situace těch osob, riziko, ohrožení jejich vlastní existence. Eh, Ska Keller a další z vás, my jsme se viděli na Lampeduze 3. října, nejenom abychom navštívili ten krásný ostrov, ale abychom se blízko podívali na to, co může ty lidi motivovat, aby nastoupili do těch lodí. Viděli jste uh, ty lodi? Vzali byste si takovouhle lahvičku vody na cestu přes Středomní moře a tohle by byla vaše rezerva? Tohle by byla vaše zásoba vody? Jeli byste na takovou cestu? Co je motivuje? Tedy strach o vlastní existenci. Oni chtějí slušný život, slušnou práci. To je jejich motivace. Takže pokud na druhé straně středu zemního moře je, nemůžeme, nemůžeme přispět jako Evropská unie k tomu, aby lidé našli slušný život a slušnou existenci, eh, můžeme mluvit o Frontexu, kontrole hranic a všech těchto otázkách, ale to bude marné. Ani berlínská zeď nezabránila lidem utíkat na západ. Eh, takže na, na středozemní moře to nedokáže. Jak můžeme na jedné straně řešit ty problémy, eh, hledat eh, řešení migrace, ekonomická řešení, sociální řešení? Na Brouzi řekl, že si musíme připomenout realitu. 230 2 milionů mezinárodních eh, migrantů. Všichni si myslíme, že chtějí k nám, ale ve skutečnosti jenom málo z nich se chce dostat do Evropy. To je asi 32 milionů, takže eh, rozdíl mezi 232 a 32 je, miliony je velký, takže uh, migrace na jihu je ještě důležitější Viděl jste vlak z Mex- ze Střední Ameriky do Mexika, kde lidé sedí na střechách, doufají, že se dostanou do USA, nemají ani lahe, lahev vody sebou. Takže to jsou ty push faktory. Co s nimi? My jsme, mm, řeši, my jsme uh, tu otázku migrace řešili čtyři desetiletí. Řekli jsme, že je potřeba investovat, že je potřeba to nebo to. Ale když skutečně mluvíme o politické koherenci, pro rozvoj musíme akceptovat především, že lepší rozvojové politiky, efektivnější politiky nezabrání efektivně migraci, protože mezi investicemi a pozitivním dopadem v budoucnu uplynou leta. Když se podíváte na druhou stranu středozemního moře, vidíte, ma, uvidíte Magreb, eh, jméno, jaký je tam, kde, kde je ekonomický rozvoj, eh, jaká je možnost pro ty lidi se rozhodnout zůstat. Tím se dostávám k dalšímu bodu. My jsme o tom dlouho mluvili, můžeme mm, snadno mluvit o humanitárních řešeních, ale také musíme mluvit o ekonomických řešeních. A to je e, slušná možnost práce. Více než polovina migrantů hledá práci, existenci. Ani ne slušnou práci, ani ne práci, jako má, mají lidé tady, ale prostě jenom příjem, z kterého e, můžete žít. Když mluvíme o politické koherentnosti a, a e, mezi rozvojovou politikou a s, s mm, pravidly pro slušnou práci podle ILO, tak to je e, jedna věc. V rámci Evropského roku pro rozvoj musíme mluvit o investicích. My slyšíme od komise hodně o e, plánu na investice a růstu. Mm. V rozvojové politice bychom měli mluvit o investicích do programu sociální ochrany, protože to je něco, ta ochrana není urážka, to je lidské právo, to je základní věc a proto investovat do programů sociální ochrany v Evropě i mimo Evropu je klíčem. Eh, druhá věc, jak eh, to závisí s další příležitostí, a to je Mezinárodní konference ILO v Ženevě v červnu, protože tam zase půjde o sociální ochranu a slušnou práci. Jak tedy můžeme přispět s eh, vztahem mezi to, s agendou slušné práce a ekonomickým rozvojem? Uh, co můžeme udělat tedy v partnerských zemích? na druhé straně středozemního moře. Je nutné hledat řešení, zamyslet, zamyslet se nad investicemi a vytvářet možnost eh, slušného zaměstnání. Hmm Toto je přístup, přístup co, e, založený na lidských práv. To je velice důležitá věc, protože naše civilizace e, je e, založena na tom, že se odvoláváme na práva a právní stát a to by se mělo interpretovat pozitivně, že i migranti bez ohledu na svůj legální nebo ilegální status jsou lidské osoby, Eh, lidská stvoření a jak s nimi třeba takto zacházet. Je tady potřeba uplatňovat humanitární přístup a lidská práva. Když vidíme problémy s integrací v některých zemích, tak musíme prosazovat tu myšlenku, že mají svá práva, která nemůžeme popřít, že eh, to je, paní McAven říkala na začátku, zda máme řešení, kdybychom je měli, problém by byl vyřešen. My máme určité představy, určité nápady, co je potřeba. Za prvé je potřeba odvaha. Odvaha e, zastávat tedy to, svá, to, před to své přesvědčení, že lidská práva jsou nutná a že je třeba e, uplatňovat příslušné politiky. Dále musíte mít odvahu hledat řešení, která nejsou příliš oblíbená. E, Eh, když mm, řeknete, že lidé budou migrovat z, z druhé strany z eh, středozemí, pokud nechcete, aby eh, cestovali v nejistotě, zda vůbec někam dorazí, tak se musíme zamyslet nad praktickými řešeními, které nejsou populární. A to je otázka humanitárního koridoru. O tom je třeba jednat. A je to možné, protože ti lidé stejně přijdou, takže je to lepší ne, nejenom mluvit o mm, kultuře, kde budou vítáni, ale také prostředí, který, které jim umožní sem přijet a tady, abychom vytvářeli pro to podmínky. To je jedna věc. Druhá věc, humanitární koridor. Mm, by znamenal politický nástroj, s kterým pak můžete jednat s členskými státy, že to nebude jenom problém Itálie, Francie, Španělska, ale 26 eh, zemí EU. To je věc, která je nutná, o které je třeba jednat. A je třeba udělat konkrétní kroky, říci, že toto je skutečně cesta, jak dál. Myslím, že mi dochází čas, ale dovolte mi, abych řekl na závěr, tomu Evropskému roku. Pokud nechcete jenom eh, hezký úvod Evrops- zahájení evropského rodu eh, a hezké závěry s fantastickými projevy, tak musíme říci, toto, co to skutečně znamená, jak to naplníme rozvoj, rozvojové politiky, jak e, zajistíme, aby nedocházelo ke zmatení rozvojových politik a obchodních politik. E, a jak e, dáme smysl tomu, co oznám, ohlásil předseda Juncker. Investice, inteligentní investice, které umožní lidem zůstat, kde jsou a najít tam slušný život. E, v neposlední řadě mm, na místo předseda komise Timmermans má skvělé projevy o snižování administra- administrativní zátěže a pozval bývalého premiéra Bavorska, aby byl jeho poradcem. Uh, ale slyšeli jste někdy o snižování administrativní zátěže pro migranty, kteří se pokouší dostat do Evropy? Eh, on je eh, místo předseda pro lidská práva, ale možná by se měl zabývat imigrací na základě lidských práv. A tato, toto bylo nutné, že to není jenom sen, jenom hezký projev v Evropském parlamentu, ale to vyžaduje odvahu, jak jsem řekl. Na závěr bych navrhoval vy jistě pojedete domů na Velikonoce, podívejte se na svůj iPhone eh, a já vám doporučím dvě hezké písničky. Manučino Clandestino a druhá je z roku 62 eh, Led Zeppelin. Pak uvidíte ty, eh, ty těch imigrantů a pochopíte, že skutečně nutné jednat. Děkuji všem řečníkům. Tak eh, máme tady materiál k přemýšlení, mm, také určité potenciální řešení, určitá potenciální řešení zde zasněla. Mnoho poslanců se přihlásilo do debaty. A možná by bylo dobré, kdybyste se také nejdříve představili, eh, poněvadž jsme tady z více výborů, tak abychom a prosím vás, kdybyste se přihlásili ještě jednou, kolik nás je, abychom věděli. No, zbývá nám 50 minut. Tak dvě, tři minuty. Ano, takže pouze dvě minuty pro každého. První pan López Aguilar a poté paní Wimberg. Thank you, chair. I am Juan López Aguilar. Eh, eh, děkuji vám, paní předsedající. Eh, takže já jsem López Aguilar a já už jsem měl to potěšení setkat se s některými z, našimi, z našich řečníků dopoledne. K této výměně názoru dochází, eh, protože mm, myslím si, že my z výboru DV si eh, domníváme, eh, že azyl to je prostě výzva, to není jenom nebezpečí. Samozřejmě to vše souvisí také s migrací. Máme tady i nelegální migrací samozřejmě. Eh, mnoho z migrantů prostě hledá nové šance v životě. Eh, je to pro Evropskou unii eh, velká globální výzva a my bychom v tomto směru se měli stát globálním aktérem, hráčem, nikoli pouze tím, kdo to platí. Eh, já jsem se setkal s panem Ambrosem eh, také eh, u sebe v kanceláři, neboť s dalšími lídry migrační organizace v Evropě. Já mám takovou otázku k návrhu, který tady zazněl a četli jsme ho i v mezinárodním tisku. Někteří evropští aktéři uvažují o outsourcingu těch vyhledávacích a záchranných operací ve Středomoří. Hledají eh, návrhy, eh, návrhy eh, vymýšlejí odstrašující podněty. Ono to bylo debatováno s ministry pro justici a vnitru rovněž někteří evropští ministři se k tomu připojují. Během rozmluv ministru vnitra se dokonce uvažovalo o outsourcingu uprchlických táborů, které by tady byly zřízeny někde třeba v Tunisku nebo v Egyptě. A teď je Otázka, zda to odpovídá mezinárodnímu humanitárnímu právu, evropskému právu a samozřejmě zda to odpovídá také návrhům, které předkládá komisař pro lidská práva OSN. Paní Winberg. Děkuji. Rozvoj a migrace, to je velmi zajímavá otázka. Eh, migraci eh, potřebujeme od jak živa. Otázka je, v jakém množství a jak s ní naložit. Já bych jako příklad uvedla Švédsko. U nás se eh, hodně hovořilo o tom, že potřebujeme přistěhovalce, mm, tak abychom de facto a abychom eh, de facto zajistili eh, zdroje pro důchody. A u nás eh, je tedy vysoká nezaměstnanost, mezi migranty je to až 20 a výsledky jsou takové, že máme zhruba 200 oblastí, kde ti lidi žijí vyloučeným způsobem čili nejsou součástí švédské společnosti. A mm, co s tím? Tady je známo, kde se to stává. Prostě ta jména jsou známa. Dochází tam k pálení eh, automobilů, k devastaci škol a tak dále. Čili je vidět, že tady ten příliv eh, migrantů má prostě i takovéto eh, dopady. To je třeba si přiznat. No a pak tady máme ilegální migraci. My máme zákon, že za určitých podmínek je třeba, aby eh, tady člověk musí zemi opustit, ale teď máme nový zákon o eh, povinnosti školní a sociálních možnostech pro migranty. No a mm, mm, ano, takže kde eh, posílají děti do školy, ale přitom eh, musí na černo pracovat, čili hm, i tak toto vypadá, třeba u nás ve Švédsku. Paní Wikström, děkuji vám. A děkuji vám za eh, takovýto moment, který nám dává velice dobrý, konsistentní obraz a zároveň je to Eh, osvěta, což se nestává v tomto parlamentu často. Eh, bez ohledu na to, eh, jaké operace tady navrhneme, lidé tady budou pořád přicházet k nám, jak bylo řečeno, s jednou lahví vody. Čili v podstatě já si myslím, že cestou je zrušit ten obchodní model pro převaděče v zemích, kde se toto děje středomoří, středním, středozemní moře se stává obrovským masovým hrobem anonymních migrantů. Eh, narušit ten eh, business eh, model, to znamená narušit jejich monopol. A já bych to také napojila na otázku bezpečnosti. O té tady hovoříme pořád, i v této budově. Jestliže chceme aby eh, abychom to měli uspořádaným a eh, bezpečným způsobem ošetřené, tak to znamená, že by to mělo být tak, aby se vše řádně vyplnilo a každý věděl, kdo odkud přichází. Pro nás je výzvou eh, nabídnout alternativu k etablovaným cestám nějakým eh, novým způsobem. Jeden, jedna cesta by eh, byla zapojit eh, více lidí do těch migračních programů a možná posílit personál v oprolických táborech. Ale Dneska je to tak, že 80% uprchlíků směřuje do šesti členských zemí. My samozřejmě nemůžeme zákonem nařídit solidaritu, ale ta solidarita se prostě musí uskutečňovat jak v institucích, tak v členských zemích. Mě by zajímalo, jestli byste podpořili systém kvót, eh, tak aby ta odpovědnost mezi členskými zeměmi byla rovnoměrně rozdělená. A zvláště vy, pane eh, velvyslanče, jak si představujete eh, kooperaci eh, s těmi takzvanými eh, spolehlivými třetími zeměmi, včetně pohraničních kontrol a posuzování návrhu, tedy žádostí o azyl, už v těchto bezpečných zemích? Děkuji, pan Stýr. Děkuji, paní předsedající, děkuji všem řečníkům. Času není mnoho, takže já uvedu jeden příklad a mám jednu otázku. E, já jsem se narodil e, v Argentině a e, Argentina má ve své ústavě ustanovení o migraci, tedy o přivítání, přilákání migrantů zejména z Evropy. Prostě byla to eh, inkluzivní instituce a eh, prostě to fungovalo, prosperovalo. Ale jakmile ta instituce začala vybírat a nastala tam korupce, eh, tak se to všechno zkazilo, země přišla o růst a momentálně je to spíše země emigrace než imigrace. A od tohoto příkladu se odvíjí moje otázka a na všechny řečníky. E, je tady nějaká vazba e, mezi efektivností institucí, protože e, vy jste o tom mluvili v kontextu s rozvojovou agendou po roce 15. Čili kdybyste mohli Eh, nějak rozvinout, jak by se mohla zlepšit rozvá spolupráce EU s třetími zeměmi. Paní Hautala, potom pan eh, Penikel, eh, děkuji, dvě poznámky, jedna otázka. Myslím, že velmi důležité bylo, že tady zazněla slova o pozitivním impaktu obchodování na africkém kontinentu a volném pohybu pracujících mě, mě by zajímalo tedy, že jestli ta, ta dohoda o partnerství může tedy působit nějaké obtíže, eh, protože tady ten vnitroafrický eh, způsob eh, funguje velice dobře a my bychom měli podporit, podpořit. Dobrým příkladem je východoafrické společenství. A za druhé myslím, že je dobře, že pan Reuter Eh, hovořil a zdůraznil eh, lidská práva přístupu k migraci. A já bych se tady chtěla zeptat, eh, ten New Deal od tedy z, je to partnerství s, s křeštími státy v otázce budování míru, budování institucí v prostředí, která je, které je tady eh, zdevastované a chudé. Děkuji paní Keller a potom paní Schrein. Děkuji. Eh, taky pár eh, komentářů, pár otázek. Chtěla bych zdůraznit, že kdykoliv se hovoří o rozvoji a migraci, zajímá nás tady země cílová, E, země původu a možná transitní a možná bychom se na to mohli na to dělat jinám. E, já třeba jsem spíše ze země emigrační a musím říct, e, že lidé prostě odcházejí pryč prostě na základě zdravého selského rozumu, poněvadž ne, nechtějí čekat 20 let, než se konečně něco pohne. Prostě je tam často eh, individuální zájem. Čili je to také otázka individuálních práv a individuálního rozvoje. Tolik tedy eh, můj komentář. Eh, co se týče klimatické migrace, tak myslím, že máme také migraci jich-jich tito migranti obvykle nejdou sem k nám, ale prostě jdou do nejbližší země nebo nejbližšího regionu. A to je tady eh, problém, protože přechází z jedné chudé země do druhé. Čili otázka je, eh, ty, jak podpořit ty země, kde dochází k té klimatické migrace, a mm, také prostě jak podpořit eh, tedy eh, ty země, kde vývoj trvá velice dlouho, nebo prostě ostrovy, které pomalu klesají do moře a tak dále. Eh, což ještě mám ještě další otázku na pana Brandia. Vy jste hovořil o externalizaci to znamená uprchlické tábory někde jinde, mm, nebo eh, ty zpracování eh, asilantů už je jinde. Já tady nejsem eh, moc příznivcem, ale mě by zajímalo, jestli tady máme nějaké země, které jsou ochotné to na sebe vzít za evropské peníze. Jak vypadá debata v Africké unii? jsou zde země, které by přijaly tuto roli externích dodavatelů. Ano, e, takže to je otázka to je legální migrace, ano. A potom k těm kvótám. Já si myslím, že ty kvóty by vyřešily půl problému. To je solidarita mezi českými zeměmi. Ale pak je tady otázka e, individuálních migrantů, kteří mohou mít zájem prostě jít do určité země ano, děkuji. Další kolegyně pak Marie Šnebek. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji zemna Konemu Reuterovi za to, že připomněl také Lampeduzu. Já jsem tam byla v tom loňském říjnu. Je neuvěřitelné, že e, máme společné společný evropský hřbitov a že se nám ho podařilo získat dřív, než vytvořit společný eh, asilový systém. No ale zapotřebí najít řešení. Děkuji za to, že jste nám také připomněl, že to není problém konkrétně Itálie, Malty nebo Řecka, to je evropský problém. A proto musíme najít řešení. Často se tážeme, kde je Evropa, když eh, uvažujeme o Lampeduze, ale když se podíváme, je na žádosti o azyl. Jen šest zemí se zabývá zpracováním 65% těch eh, žádostí o azyl. Takže kde je těch dalších 22 států? To je ta solidarita, o které hovoří článek 80 smlouvy. Souhlasím samozřejmě s tím, že potřebí najít krátkodobá řešení i dlouhodobá řešení. Ta krátkodobá eh, řešení eh, znamenají, že musíme souhlasit o tom, že musíme najít eh, humanitární koridory, že musíme najít další možnosti, jak najít právní a bezpečné způsoby, jak to vyřešit. A to jak pro imigranty, tak pro žadatele o azyl, a to je potom ale další eh, záležitost. U těch dlouhodobých eh, řešení pro nás jako výbor pro rozvoj je tu důležité zabývat se nerovnostmi. A proto děkuji také panu Ambrozimu, že zdůraznil to propojení mezi migrací, rozvojem a hlubokým propojením politiky eh, rozvoje s těmito aspekty. Politiky eh, zaměřené na rozvoj musí být efektivnější, musí se zaměřovat na lepší mobilizaci domácích zdrojů, aby se nám dařilo eh, řešit eh, takovouto situaci, aby, aby nedocházelo v rozvojových zemích takovým daňovým únikům, protože ten nelegální tok financí je obrovský a pokud chceme pomáhat eh, rozvoji, udržitelnému rozvoji těchto států, musíme najít řešení i pro tyto problémy. Děkuji. Děkuji. Maria a paní Rustem. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěla říci, že toto eh, téma nebylo projednáno až eh, nelze projednávat jenom byrokraticky, to jsou to lidské osudy, je tam velká lidská eh, dim, dimenze. Na tom bychom měli vždy klást důraz. Já jsem chtěla mm, zdůraznit tu otázku monetárních koridorů já to považuji za nutné, když to bude dobrý způsob, jak se zabránit těm pašeráků s lidmi v jejich fungování a najdeme bezpečné cesty do Evropy. Jenom tak budeme mít přehled, jak cí lidé přicházejí, odkud a tak dále. To tedy chci explicitně zdůraznit. Dále eh, se chci věnovat jedné věci, která je v závěrech rady a to ještě jednou eh, chci otevřít tu koherentnost politiky a koordinaci politiky. Kde je koherence eh, politiky v praxi? Na jeden malý příklad – my uh, zavíráme naše hranice v Evropě a uh, ti migranti, kteří jsou u nás, kteří pracují, tak podporují své rodiny doma. A to jsou poměrně značné peníze. Když mluvíme o rozvojové peníze, pomoci, všechny ty uh, zem, peníze, které se vrací těm rodinám, uh, Eh, tak to jsou často peníze třeba pro ty eh, pašeráky, které, eh, které vlastně jednomu členovi rodiny umožní se dostat do Evropy. Když se ty peníze Eh, převádějí, tak jsou tam poměrně značné také náklady na ty transfery. Stojí to hodně peněz převádět ty peníze. Pak jsou také neformální toky peněz, když eh, se vrací ta pomoc těm rodinám. Kde je politická koherence? A to je jeden příklad hmm. Bylo by možné otevřít nějakou legální, rozumnou cestu, abychom také měli přehled, kolik peněz tam teče, jak hodně jsou migranti schopni podporovat své rodiny. Musíme eh, dělat hodně, když jde o koherentnost politiky tak, tak a eh, právní situaci našich migrantů. Děkuji. Yes, thank you. Děkuji. Paní Loristin? a pak paní Majer. Majer. Děkuji mnohokrát. Chci poděkovat paní Papadopoulou za to, že přinesla tento celý svý přístup a že rozšířila toto téma. V situaci, kdy se říká, že eh, průměrně se tráví 20 let eh, v těchto zařízeních, eh, to znamená, že když přijdou tu naší zemí. Je to jen určitý časový okamžik, ale pak zde se trvávají. A otázkou je, jak se integrují do evropské společnosti, do místního společenství. Tady si myslím, že bychom měli zdůrazňovat jeden aspekt. Tohle to je ta celková strategie a tam jde také o peníze. Vidíme tu, že v následujícím roce peníze pro Eh, pracovní rozvoj a eh, lidské eh, záležitosti by mělo být 203 milionů tady je důležité se podívat na rozvoj eh, lidský, protože to se nejedná jen o technické vzdělávání jako kvali- získávání kvalifikace. My musíme mít evropštější přístup k, to, k tomuto integračnímu vzdělávání, aby tito lidé se integrovali také do místní společenství. Když se podíváme na konflikty, tak se stává to, že lidé, kteří přicházejí, mohou být chráněni zákonem, ale pokud je to místní společenství nepřijímá, nezajímá se o ně, bude docházet ke konfliktům. Například lidé v Paříži, mladí lidé, kteří se narodili a e, vystudovali e, ve Eh, Francii se stávají eh, vrahy nebo jedou jako zahraniční bojovníci bojovat. Takže tady vidíme, že se rodí problém. Potřebujeme tedy jiný evropský eh, přístup ke vzdělávání a k dopadu nebo mm, výsledku, který má vzdělávání mít. Jedná se více o sociální dovednosti, kulturní dovednosti, a chci se vás zeptat, kolik lidé v, té, v těchto organizacích, eh, které se tímto konkrétně zabývají, eh, pracuje. Eh, kdo mm, pracuje pro tyto žadatele o azyl a podobně a kolik se pro nich může vypra- vy- mm, najít pracovních míst. Po desetiletí se nám nedařilo najít řešení pro Romy, ale jde tu také o vzdělávání, o integraci, to jsme viděli. Potřebujeme tedy celoevropský postoj a je to také součástí zodpovědnosti našich členských států, ale my také na evropské úrovni musíme přijít. Předsedkyně, děkuji. Paní Majer a paní Sargentini. Paní Majer, možná, možná jsem to nevyslovila správně. Ne, správně se to vyslovila. Děkuji vám, paní předsedkyně. And here, uh... Já chci položit, chci mm, položit otázku panu Ambrozimu. Já vím, eh, že eh, voláte po nějaké celoevropské reakci ohledně imigrace a že Evropa má zodpovědnost a musí reagovat. A také chci apelovat na země, odkud pocházejí eh, imigranti, abychom mohli facilitovat příjem v daném regionu, tom původním, nejen u nás. A Eh, zajímat se musí také o země, eh, ze kterých pocházejí tito eh, migranty. Jaký dopad tedy má migrace jak na země původu, tak na země cílové? Nyní paní Sargentini a pan Guerrero. Děkuji vám, paní předsedkyně. Myslím, že jedna věc na této diskuze, která je zajímavá, je souvislost imigrace a s rozvojovou politikou a jak my, jako Evropané, se stavíme k tomuto problému imigrace, protože eh, je zapotřebí měřit na to, jak také outsourcujeme toto třetím zemím. Eh, byl zde uveden eh, příklad. Jak můžeme zajistit, že hodnocení uprchlíka bude provedeno už před našimi hranicemi? A k tomu, co už bylo řečeno, já nesouhlasím s tímto postupem. Když členské státy na sebe přijmou takovouto, takovouto činnost, například v chartovském procesu, tak mě je to líto, ale ono to je trochu složitější. Když evropský členský stát spolupracuje s Eritreí, Sudánem, Etiopií a dalšími e, africkými zeměmi, které tak přísně nechápají lidská práva a z níž pocházejí e, migrační e, toky. A oni přistoupí na takovouto dohodu, tak bych ráda věděla, zda e, takto africké země nenapomáhají outsourcování problému ze strany EU. Deve Alibe DEVE má poskytnout eh, Libe své stanovisko. Eh, Evropský eh, rozvojový fond využíváme k otázkám rozvoje a jaký využíváme například pro migraci, například pilotní program, který je v Nigeru, má měl cíl vysvětlovat místním obyvatelům, že Evropa není ráj, Eh, jaký to mělo výsledek? Eh, mělo to nějaký výsledek pro eh, rozvoj této země? Pak tu jsou otázky vnitrostátní politiky, které se používají ve třetích zemích. Rozvojová spolupráce je prostě rozvojová spolupráce. A vypořádat se s migrací to není věc, která by měla být placena z rozvojového rozpočtu. Děkuji. Ano, musíme se na to podívat, až budeme psát stanovisko za deve. Pan Gerol Solon a pan Noize. Muchas gracias a y a los eh, ponentes. Děkuji. Ehm, myslím si, že hlavním nepřítelem naší koherentní společné politiky v EU je boj proti manipulaci s veřejným míněním jak to prezentoval pan Ambroze, jsou tady různé mýty okolo migrace a já chci některé z nich zmínit. Když se podíváme na skutečné údaje, bilance klasické migrace v rámci EU za posledních pár let nestoupla. Stoupl pouze tlak, který Eh, vyvolává humanitární krize způsobená válkami a občanům se tvrdí, že tito migranti se valí jako lavina, ale když se podíváme na údaje, eh, o tom hovořila paní člen paní Wikström, tak jsou členské státy, které mm, přijímají více migrantů než jiné. Ale pokud EU by přijala počet vysídlených lidí ekvivalentní tomu, co například přijímá Libanon, tak v Německu by bylo 20 milionů e, víc, ve Španělsku 8 milionů lidí navíc, takže to není žádná lavina. No ale sociální služby, říká se, že sociální služby jsou převálcované imigranty. Všechny studie hovoří o tom, že imigrace přispívá k hospodářskému růstu a z demografických a generačních důvodů imigrace v podstatě stojí méně než to, co, to čím přispívá. Všichni jsme viděli, že eh, ta špatná bezpečnostní situace a incidenty v Evropě za posledních, v posledních měsících nenastaly z důvodu imigrace, ale byli to lidé, kteří se narodili a byli vzdělaní v zemích, kde došlo k těm bezpečnostním incidentům. To, takže boj proti stereotypům, boj proti manipulaci veřejného mínění a v tomto smyslu možná přijde chvíle, kdy, jak řekl Pony Reuter, se můžeme dostat do situace kdy eh, budeme poslouchat písničku o tom, že naše poslední stávka je naděje. Děkuji. Eh, já nebudu klást otázky, já chci apelovat na nás samé. My jsme tu situaci podepsali, popsali dostatečně, analýzy jsou, musíme také chápat, jak bychom my jako parlament mohli jednat. Právě Evropský rok rozvoje je velkou šancí abychom lobovali za větší solidaritu, za lepší rozvojovou spolupráci, abychom to posílili. V posledních letech ta, e, to práce hodně utrpěla. Já připomínám jenom financování rozvojové politiky. Bohaté státy přislíbily 0,7 svých rozpočtů na rozvojovou spolupráci. Já jsem z bohaté země a tato bohatá země z posledních 15 letech eh, byl, eh, tam vládly ehm, červení zelení, eh, červení černí, zase zelení červení. Takže všechny politické barvy tam byly zastoupeny, ale nám se nepodařilo to posunout dál, to financování rozvojové spolupráce. Stydíme se, máme 0,4%, někde někde uprostřed těsně nad tím, co očekáváme od států z východní Evropy, kde je 0,33 Financování rozvojové spolupráce je důležité téma a měli bychom konferenci v Addis Abebě v červenci využít k tomu, abychom eh, přišli se společným postojem Evropského parlamentu a dostali členské státy pod tlak tam to je směr, jakým musíme jít. Já jsem přivítal, že Merkel a Holland eh, stáli bok po boku v případě Ukrajiny. Já bych podobnou symbolickou akci eh, rád viděl tedy eh, bok po boku větší solidarita, více peněz, aby, na to, aby se více vydávalo na rozvojovou spolupráci. Děkuji, pan Maskur, pan Líces. Pan Maskur. Líce, poslední. Já bych chtěl především poděkovat řečníkům za jejich prezentace a za humanistický přístup k migraci. Jak jste uvedli, že od dávna lidé cestovali, přesouvali se, takže to není jen dnešní záležitost, nezde o to. Zda je tu problém s migrací. Já vím, že mm, někdo tak může eh, být, ale ten problém s migrací dnes, o kterým se hovoří, je ten, že musíme strukturovaně o tom hovořit, zabývat se právními, sociálními eh, a humanistickými prvky. V tom spočívá problém eh, s migrací. Dnes nemůžeme bránit lidem, aby se přesouvali. Jedná se teď o problém strachu, neklidu, Eh, diktatury a podívejme se na to, co se děje ve světě. Nemůžeme zabránit lidem, aby přijeli k nám. Dnes máme dvě možnosti. Podívám se na právní rámec a uvažovat o tom, že eh, kdyby člověk chtěl nyní odjet, tak vždy eh, se budou snažit se k nám nějak dostat, když to bude ovzduší strachu, a když přijedou, jde o to, aby byli dobře přijati, aby se mohli integrovat a to v rámci eh, udržitelného eh, rozvoje. Takže tu není takový jako mm, skutečný problém migrace, ale eh, my tu máme problém s imigrací. Pan Litz. Velmi stručně mm, podle toho, co řekl Robert Neusser, eh, bych tedy navázal na něho. Eh, my jako poslanci mm, se eh, taky můžeme nějak do toho vložit. My, jsme, my budeme mít summit G7 v Německu v letošním roce. Hlavním tématem bude Afrika. A také eh, naše odbory k tomu měly už eh, vlastní eh, kongres, čili tady možná bychom si taky mohli dát na program de facto společný evropský přístup k tomuto tématu spolu s EPP. A mohli bychom v průběhu několika příštích týdnů Eh, schválit rezoluci, že tedy si přejeme eh, vyzvat eh, G7, aby také v rámci rozvojové, roku rozvojové politiky, kterým je letošní rok, podpořili zapojení G7. Ano, děkuji. Toto je dobrý nápad, čili už zase mluvíme o G7 ne G8. A ještě než eh, předám předsednictví paní Galové, eh, ptám se, eh, zda komise by se chtěla vyjádřit. Děkuji, paní předsedající. Myslím, že to mohu vzít velmi stručně. Migrace zůstává mm, hlavně prioritou politické agenty. To zcela jasně řekl v úvodních pokynech předseda Juncker. Maximalizace rozvojového dopadu migrace eh, v této souvislosti bude velkým cílem a je to také eh, eh, platí to pro naše DGF a dám to a potvrdí to kolega z DG Home. Emigrace, to je prostě skutečnost, to není nějaké úřední rozhodnutí. A možná, že mnozí eh, migranti v podstatě jinou možnost eh, přežití nemají. Eh, chtěl bych říci, že migrace jako taková nebo není selháním rozvoje. Ono se postupně daří zvyšovat životní úroveň, řekněme, na jihu obecně, ale to svým způsobem podporuje migrační toky, poněvadž eh, tím lidé dostávají prostředky, eh, které dříve neměli k tomu, aby mohli vůbec migrovat. A je to otázka pro země původu i pro destinace. Eh, někdo tady hovořil o těch remitancích Eh, tedy peníze, které posílají lidé z rozvinutého světa zpátky do rozvojových zemí. Eh, je to v podstatě eh, čtyřnásobek oficiální rozvojové pomoci. My bychom měli se snažit zlepšovat migrační, tedy řízení migrace. Dále měli bychom se zabývat neregulární migrací a sice tím, že budeme potírat její příčiny. A jednou z těch příčin je tedy určitě převaděčství, o čemž tady už bylo hodně řečeno. toto eh, možná lépe rozvede pan kolega z DG Home, pokud eh, mohu mu předat slovo. Eh, děkuji, paní předsedající. Já bych začal s důrazněním toho, že my v komisi vítáme tuto iniciativu i toto společné zasedání výboru. A dá se říci, že komise Eh, už léta využívá prakticky ten týž, eh, ten týž přístup. Eh, opět snažíme se snižovat rizika a řídit dopady migrace. Já bych chtěl říci, že na naší eh, evropské agendě eh, eh, se to projeví, tedy ta migrace, tato politika bude předložena, schválená předložena do konce května. Nám jde o tedy konzistentní, koherentní a dlouhodobou politiku. Já jsem do toho, všimli jste si, nevložil pojem holistický i když ono to vlastně holistické a konzistentní musí být. Ta agenda bude mít své priority, jak je definoval předseda eh, Juncker. Musí být efektivní, dobře řízená, budeme potírat neregulární migraci a zajišťovat eh, větší hranici, eh, dále externí vztahy, tedy zahraniční vztahy se zemi, které který se to týká, budou sehrávat velkou roli, eh, tak abychom eh, de facto ty eh, proudy už měli podchycené z zemí původu i přes ty transitní země. Takže mm, až po tedy přijítí migrantů v cíli. Rozvojová spolupráce bude jistě pokračovat. A e, bude se hrávat důležitou roli při posilování e, partnerství s jinými zeměmi, tak abychom tady e, měli tedy věnovali pozornost všem těm výzvám. My tady se dnes eh, díváme nejenom na výzvy, ale také na tragédie, zejména ve středozemí. Ano, to všechno není jen o příležitostích, příležitostech, eh, ale eh, chceme, aby ten efekt migrace byl jak v zemích původu, tak v zemích tedy konečných Eh, aby měl svůj eh, pozitivní dopad. My teď máme celou řadu otázek a před vámi stojí velice náročný úkol, vážení řečníci. Máme pět minut pro každého z vás, abyste se pokusili alespoň na některé otázky odpovědět. Dobře, takže 12.35 maximálně. Tehdy musíme skončit. 12.35 končíme. Začneme panem Ambrozim. A, a prosím, odpověste. Děkuji vám. Budu se snažit hovořit stručně. Co se týče outsourcování, určitého zpracování v případě imigrace. Externalizace, outsourcování není skutečně to slovo, které by se mi líbilo. Co se týče mezinárodní e, spolupráce na záchraně životů, tak si myslím, že jakákoliv spolupráce je vítána. Otázka je, co se bude dít poté, co jsou lidi zachráněni na moři, e, až budou přivezeni na e, břeh, za jakých standardů jim bude poskytována asistence, či zda vůbec, ať už se pak odstnou kdekoliv v cizině. V minulosti některé členské státy externalizovaly kontrolu hranic, Zejména to bylo za libyského předchozího režimu. A nemyslím, že bychom se mohli přiblížit k tomuto modelu. E, prioritou musí být ochrana osob, nikoli jen ochrana hranic, ale spíše ochrana hranic prostřednictvím ochrany osob, ne obráceně. Je to také otázka věrohodnosti, když hovoříme o externalizaci zpracování imigrace a všeho, co s tím souvisí. Slyšeli jsme od vás, členů tohoto výboru, že jednou z potíží Evropy v migračních tlacích je vnitřní solidarita, sdílení břemene mezi 28 členskými státy. Je trochu bizarní, že žádáme jiné státy mimo Evropskou unii, aby projevily solidaritu k Evropské unii ohledně sdílení břemene, když v Evropě pořád ještě jsme toto nesplnili. To si myslím, že je otázka věrohodnosti EU, které se musíme věnovat. EU chce být globálním hráčem, nejen globálním platičem, jak bylo řečeno. Co se týče kvót, jakýkoliv mechanismus, který zajistí, že 28 členských států bude mít stejný nebo rovný podíl na řešení migračního přítoku je vítán. Cokoliv je schůdné, cokoliv je proveditelné, je přijatelné a bylo by velkým zlepšením. Důležité, myslím, je, že tento návrh týkající se humanitárních koridorů je důležitý. Je pravda, že, eh, že eh, postihuje ten operační model eh, převaděčů a pašeráků. Neměli bychom si myslet, že žijeme ve slonovinové věži a problémy se dějí jinde, protože to pašování a převádění se děje u nás. Ta síť pracuje a výkonně, nejen proto, že pracují na té druhé straně, ale protože jsou propojeni i s naší stranou. Takže v tom spočívá problém, zapotřebí proti tomuto bojovat i zde v Evropě. Poslední bod. Eh, Přimluvání se za přijímání zde eh, v Evropě. Eh, my jsme pro to nejen v našem regionu nebo v jiném regionu, ale co se týče přijímání imigrantů, tak myslím region, odkud vychází e, imigrace, e, tak tam to řeší docela dobře. V Turecku za týden vstoupilo téměř tolik uprchlíků do Syrie jako do Evropy za celý rok 2014, do afrického rohu, nebo africkém rohu a podobně. Tam jsou miliony uprchlíků z různých zemí a tomu dochází už eh, přes 20 eh, let. Takže co se týče přijímání různých migrantů, mnoho regionů ve světě jsou vzorem, na který bychom se měli podívat a do určité míry se poučit. Hovořilo se o Argentíně. Ehm, co se týče zprávy řízení imigrace, to je model, na který bych se měli podívat. Děkuji, pane Ambrozi. Pan eh, Bramteo? Děkuji vám. Jen pár poznámek. ohledně zpracování e, údajů uprchlíků a azylantů v třetí zemích a outsourcováním e, vyhledávání a záchrany. Africká unie nediskutovala o této možnosti. Očekávalo by se však, že rozhodnutí eh, bude znít v neprospěch něčeho takového, protože by tímto Evropská unie se vyhýbala své vlastní odpovědnosti za příjem uprchlíků a migrantů. A také by se jednalo o e, sdílení e, břemena za e, migraci, za ten pohyb, takže my za Africkou unii bychom byli proti takovémuto outsourcování. Také musíme mít na paměti, jaká je politika sousedství v dané situaci. Má kapacitu na takovéto monitorování? Kdo by monitoroval procesy, které eh, bychom nastavili, kdo by vyškolil eh, pracovníky, aby to konali a kdo eh, konec konců by byl zodpovědný. Takže nelze jen zaplatit za službu a předat zodpovědnost někomu jinému za takto významné věci. Co se týče vzdělávání, myslím, že je zcela zásadní, aby vzdělávání probíhalo na obou stranách. V Africe, na Středním východě, v Ázii, v Evropské unii, tak aby docházelo k integraci na úrovni společenství, aby imigranti byli přijímáni. Proto je tak důležité se snažit předcházet určitým eh, částem eh, migrantské komunity eh, v pocitu, že jsou nepřijímáni. A pak dochází k činům, které se odsuzují. Lavina imigrantů, o níž hovoříme, Prostě musíme více přijímat skutečnost, že v mnoha případech buď z něčího rozhodnutího, mm, nebo mm, prostě z té situace, která vznikla, jsme byli součástí té krize, k níž došlo. Syřané si nikdy eh, nerozhodli, že budou chtít eh, opustit eh, svou zemi, ani Libyjci, tak čí to je zodpovědnost? Neměli bychom se tvářit, že tu je, že nevíme o tom, že tu je sdílená zodpovědnost za humanitární krize, když prostě něco nevyjde. Měli bychom v tomto být eh, poctiví. A poslední slovo ohledně těch peněz, které posílají imigranti zpátky, tak je to 60 milionů eur, které se posílají do Afriky. Eh, nezákonné Eh, nezákonné finanční toky jsou zhruba 50 bilionů. To první číslo bylo také v bilionu, 60 bilionů. A podíváme-li se na eh, tuto částku, je jasné, že by mohli přispívat k rozvoji. Dělejme tedy to, co je správné. Bylo by zcela nemorální, kdybychom zavírali oči před takovouto věci a eh, nejednali. Děkuji. Paní Papadopoulou. Děkuji. Já nemohu odolat a musím říci, že většina reakcí se týkala přístupu do Evropy a situaci eh, v Evropě v debatě, která je o migraci a rozvoji. Tady skutečně musíme změnit způsob myšlení. Myslet na eh, syrské eh, uprchlíky v Libanonu, v Jordánsku. Jak dlouho to může Jordánsko a Libanon zvládat? Jaká je budoucnost těch syrských dětí v Libanonu, v Jordánsku. Pokud nebudeme myslet tímto směrem, tak řešíme jenom symptomy. Dvě otázky k outsourcingu a kvótis. Již bylo řečeno mnohé o outsourcingu a uh, ty um, problémy, které tam jsou. My mm, my, že to je, mm, není nový, nová koncepce. V roce 2003 se objevily podobné koncepce. Um, podobné obavy, uh, je tady otázka, kdo je zodpovědný za ty lidi, kteří čekají mimo Evropu na eh, zpracování rozhodnutí o své žádosti, jaký status mají, co, pokud bude, což, co budou dělat, pokud budou zamítnuti, eh, už jsou v Egyptě třeba, kdo je za ně zodpovědný. Mají přístup k právní pomoci, mají všechna práva garance, která by měla platit, případě, že se přeskoumává azylová žádost, mohou stále žádat o azyl v Evropě, pokud budou zamítnuti. A také e, neřešíte otázku spontánních e, rozhodnutí. Lidé utíkají kvůli obavě o život a to udělají v každém případě, ať se děje cokoliv. Co se týče kvót, e, tom mluvila paní Wikström, e, ta diskuse probíhá. Jsou to dvě různé věci. Jedna jsou kvóty na nové usídlení, to je jedna věc. A pak systém kvót pro azylanty, kteří spontánně přijíždějí, to je druhá věc. Kvóty pro tedy usídlování by mohly fungovat eh, jako si společné evropská snaha o usídlení, což by eh, vedlo k společné nabídce, která by měla větší dopad. To je věc, která měla celkovou podporu v posledních letech, je, že bude možné tvořit eh, program osídlování. Co se týče eh, programu pro azylanty, tak to eh, tom už mluvila Ská už se o tom mluv. Máte potřeby lidí, rodinné vazby, vždy jsou lidé, kteří chtějí jinam, i když budou dané pevně stanovené počty v jednotlivé země, tak budou různé podmínky v různých zemích. Pokud to nebudete řešit, tak lidé eh, nebudou chtít tedy cestovat uh, jinam. Pokud nebudete mít mechanismy kromě eh, z pevně stanovených čísel tak nevyřešíte to, že lidé se eh, budou stěhovat mezi jednotlivými členskými státy. Děkuji, mnoho věcí už bylo řečeno, nebudu to opakovat, protože ten názor sdílím. Outsourcing, to je fantastické, vítáme mm, eh, například američané tedy outsourcovali válku soukromým firmám. To skutečně se povedlo. Máme už centra v Evropě, kterou řídí mm, soukromé firmy. Uvažu, myslíte ale na mm, podmínky pro ty, kteří tam pracují? Myslím, že je mimo, je, ne, prostě není možné privatizovat tento sektor. Mluvíme o 0,7% rozvojových otázkách a podobně, ale nemluvili jsme o budování kapacit. Konkrétně občanskou společnost na obou stranách středozemí. Eh, budování kapacit znamená, že Eh, znamená o vzdělání, eh, nejenom oficiální školství, ale také kulturní vyžití, eh, přístup k službám a aktivitám. I to je kapacita. Kapacita mm, pro nevládní organizace, to je další věc. Jeden z našich členů z Norska čišťovali hranice mezi Eh, Libí a Syriem a odstranili 15 tisíc min, takže to je skutečně to je budování kapacit. Trénovat lidi, aby ty miny mohli odstraňovat sami. Eh, kapacita eh, pracovat v uprchlických táborech v Libanonu, v Jordánsku. To není snadné. Znamená to uznat tu roli, uznat, že je potřeba, že ty prostředky jsou potřeba, Budu se eh, tomu těm finančním otázkám věnovat později, ale znamená to také eh, podívat se na to, kam ty peníze směřují. Když mluvíme o eh, samitech, tak je důležité, aby to bylo na pořadu jednání. Musí to být spojeno s jinou otázkou, to je sociální ochrana a je třeba to nejenom co se týče odborů, jak se jako v případě podniků, ale eh, v rozvojové oblasti jsou to především nevládní organizace, ty mají dobrou reputaci, vědí, jak eh, postupovat eh, co se týče summitu, tak to je, co se týče veřejného povědomí, zvyšování veřejného povědomí, ale zavádění politik je něco jiného. Co stále ten pojem ilegální. Tady bychom se měli dohodnout, eh, když eh, někdo mluví o ileg- řekne illegal, tak by se mělo používat místo toho výraz irregular v překladu, protože eh, to souvis, to, to je vlastně lidské právo migrovat a termín ilegální není vhodný. Mm, takže tím skončím a nechám to mm, na, na závěry pro Evropský rok rozvoje. Samozřejmě eh, tlumočníci tlumočí nebo překládají, co kolegové říkají, takže jim chci poděkovat. Eh, děkuji, že nás nechali pracovat přes čas. Eh, my jako výbor Libe se k tomu vyjádříme. Mm, e, tato věc už zůstala eh, jaksi eh, na pořadu jednání příliš dlouho a doufám, že se z pořadu jednání dostane do nějakého praktické fáze řešení eh, v této velice politicky obtížné věci. Děkuji, děkuji všem, děkuji řečníkům.